So, uh, good morning. Uh... Takže ještě jednou uh, dobré ráno všem účastníkům desátého zasedání ASEP. Uh, dovolte mi nejprve uh, zmínit pár organizačních bodů, se kterými začneme a následně uh, oficiálně zahájíme zasedání. Já budu uh, spolupředsedat uh, za Evropskou stranu, tedy hostící Evropský parlament. Mm a e, mám tady dva spolupředsedající, e, paní Šardury za bangladejský parlament a pan Ryan za e, předseda australského senátu. Nejprve mi dovolte říci, že kromě běžných jazyků Evropského parlamentu máme rovněž na 27 ruštinu, kmerštinu 25, a větnamštinu na kanálu 26 a mongolštinu na 29. Takže tady máme opravdu neskutečný rozsah jazykový dnes. Další eh, věc, eh, nejprve tedy eh, proběhnou úvodní vystoupení. Požádám jednotlivé řečníky, aby omezili vystoupení na 10 minut pro každého, ten čas je omezený. V zásadě na úvod by neměla být diskuse, uvidíme ale, jak dlouhé budou ty úvodní řeči. Následně budou, proběhnout panely a doufám, že tam proběhne eh, živá výměna názorů a diskuse a bez pochyby i zítra na plenárním zasedání. A eh, slovo si mohou brát pouze zástupci parlamentu. Eh, takže máme prohlášení, které se připravuje na přípravném výboru. Hodně práce jsme odvedli již dnes ráno v velmi pozitivním duchu a Eh, finální text bude připraven eh, později a schválíme ho zítra v pátek před uzavřením eh, zasedání před 12. hodinou. Postup na plenární zasedání i na panelech bude webstreamováno, bude to i online na EPTV e a díky tomu máte možnost tedy abyste byli eh, to, to sdílet i s kolegy. Eh, po dopoledním zasedání proběhne společná fotografie a eh, jsem velice ráda, že mongolský parlament hostil deváté zasedání Fulan Bátaru v roce 2016 a ta konference ASEP 9 byla velice úspěšná. Ráda bych eh, vyjádřil pozdravy eh, předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho a ráda bych eh, zmínila i pár slov o tématech, o kterých budeme diskutovat a ke kterým přijmeme závěry na tomto desátém zasedání. Je pro nás velkým potěšením eh, ctí, že je tady celá řada delegací z Ázie a z Evropy eh, na tomto desátém zasedání. Eh, je tady celá řada významných zástupců, kteří se snaží posilovat naše vzájemné vztahy. Poprvé v Evropském parlamentu máme Ehm, takovéto osobnosti zde a eh, Chci vás tedy uvítat eh, v tomto nadnárodním parlamentu, eh, v parlamentu, který zastupuje více než 500 milionů obyvatel a který zajišťuje účast a zapojení těchto evropských občanů. Jsem velice ráda, že rovněž mohu eh, přivítat eh, zástupce Mongolska, které hostilo deváté zasedání parlamentního partnerství Asie Evropa a ještě jednou bych ráda eh, poděkovala za velice úspěšné a pohostinné zasedání. Pokud jde o dopad na zaměření na klimatické změny, to je skutečně věc, která je velice aktuální. Celá řada e, z vás má e, bohaté zkušenosti s těmi extrémními klimatickými podmínkami. I v naší severské zemi ve Finsku jsme měli e, zcela výjimečné léto. Já jsem vůbec nebyl schopná uvěřit tomu, že v naší eh, zemi, eh, kde je takový nadbytek vody, jsme měli velká omezení i pro producenty a těch eh, extrémních fenoménů je celá řada a jsem přesvědčena, že my jako zástupci azijských a evropských parlamentů máme hodně společných bodů, hodně cílů, které bychom měli Eh, dosáhnout ambiciozní cíle eh, v tom pařížském rámci, v rámci pařížské dohody a eh, Agenda 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. To je pro nás velice důležitý rámec, který je třeba implementovat a je třeba, abychom byli ambiciozní při této implementaci. Pokud je o, ten, o to samotné jádro eh, této nové agendy, eh, tam je celá řada eh, sektorových opatření. Je třeba, abychom měli integrované politiky a v rámci nich se snažili řešit celou řadu výzev společně a ne pouze jednu jedinou osamoceně. V rámci klimatických akcí si rovněž musíme Eh, uvědomit, že je třeba dodržovat eh, lidská práva, eh, lidskou důstojnost a právo na půdu. Jeden z příkladů, se kterými se občas potýkáme a někdy je třeba takovém, takovému postupu zabránit. Měli bychom rovněž sdílet osvědčené postupy, celá řada azijských partnerů jsou v přední linii v rámci boje proti klimatickým změnám. Je třeba, abychom zrychlili. Čína a Indie by měly být lídry eh, v rámci eh, transformace eh, dopravních systémů, přechod na elektromobilitu a myslím si, že i my bychom měli tady tu činnost urychlit. A samozřejmě víme, že v Ázii eh, trpí eh, ty nejzranitelnější skupiny a měli bychom eh, si velice dobře uvědomovat tuto problematiku těch nejzranitelnějších žen, přemístěných obyvatel a těch, kteří uprchli před klimatickými změnami. Takže to by mělo být také v jádru našich aktivit. Dialog a spolupráce mezi Ázií a Evropou byl výrazně posílen a je velice eh, dobře, eh, když vidíme, do jaké míry k tomu náš proces ASEPu přispěl. Eh, my bychom měli k tomuto procesu dále přispívat. Máme možnost diskutovat o tom, jak posílit parlamentní dimenzi. Diskutovali jsme o tom v Ulanbátaru, v Mongolsku a dnes bychom měli v těchto úvahách pokračovat, tedy jak vést trvalejší dialog, jak zajistit ucelenější komunikaci mezi našimi společnostmi, našimi národy a řešit problémy naší planety. Já pokud budu hovořit jménem Evropského parlamentu, myslím si, že nestačí schválit společné prohlášení jednou za dva roky. Je to dobře, ale není to dostačující. Ta eh, prohlášení jsou samozřejmě významným eh, signálem, ale naše úloha, jakožto zástupců parlamentu, by měla být ambicioznější. Zastupujeme mnoho milionů obyvatel eh, v Evropě a v Ázii a jsme jejich hlasem a oni očekávají víc, očekávají, že budeme ambicioznější, že budeme řešit otázky budoucnosti, společné výzvy, jak v Ázii, tak v Evropě a i dále. My, zástupci parlamentu, bychom měli schvalovat eh, příslušnou legislativu, abychom čelili těmto změnám, eh, čelili klimatickým změnám a eh, řešili veškeré dimenze této problematiky. Ehm, sledujeme posilující spolupráci mezi Ázií a Evropou a měli bychom posílit spolupráci i na té regionální úrovni, zapojit všechny subjekty, aby se do této spolupráce a diplomacie zapojili. Evropský parlament velice eh, ASE podporuje a my vyzýváme všechny subjekty, aby eh, nadále podporovali vazby mezi Ázií a Evropou Máme opravdu eh, hodně práce, abychom posílili eh, spolupráci mezi eh, oběma světadíly, využili všech příležitostí v obchodě, v dialogu, spolupracovali v oblasti lidských práv. Nicméně otázka klimatických změn, tady to je to, co je nejpalčivější pro naši budoucnost a musíme transformovat naše ekonomiky, aby byly udržitelné a Eh, musíme řešit otázky energetické účinnosti, účinné využívání eh, zdrojů, tak abychom eh, postupovali skutečně udržitelně. Já vám přeji všem velice plodnou diskus, diskusi a desáté zasedání parlamentního partnerství Asie Evropa prohlašuji za zahájené a dám slovo svým spolupředsedajícím a děkuji vám za pozornost. Naše zasedání je zahájené. Thank you for that very kind welcome and... Děkuji za laskavé přivítání a děkuji také za eh, předsedání eh, té návrhové komise, kdy jsme odvedli skutečně velký kus práce nad prohlášením, které eh, zazní zítra. Ehm, já jsem rád, že mohu být v Bruselu, Evropském parlamentu a dnes jsme zahájili velmi dobře. Můžeme se přesunout k, tedy, k prvnímu bodu, což je prohlášení pana Jondon Pere Renleje Bátar Bilege, Bilega, člena parlamentu a e, předsedy stáleho výboru e, mongolského parlamentu. E, vítejte mezi námi. If I may just... Vážený pane předsedo Tajány, no ctihodní členové eh, parlamentu, delegáti, dámy a pánové. Jsem potěšen, že mohu eh, představit mongolskou příležitostí desátého zasedání eh, Azijsko-Evropského eh, parlamentního partnerství výzvy našeho světa narůstají a také z tohoto důvodu jsou mechanismy spolupráce a partnerství velmi důležité. Azijsko-Evropský summit je důležité fórum eh, spolupráce a partnerství nejenom z hlediska eh, spolupráce těchto eh, dvou kontinentů, ale také celého světa. Azijsko-Evropské parlamentní setkání je nezbytná část partnerství dvou regionů a skýtá velkou příležitost pro eh, diskusi a dosahování koncenzu v řadě otázek týkajících se Evropy a Azie. Eh, Mongolsko se snaží eh, přispívat významně k dialogu a partnerství. Mongolsko Rusko úspěšně uspořádalo devátý ASEP a jedenáctý summit eh, na téma 20 eh, let ASEMu partnerství budoucnosti eh, a konektivita. Věříme, že prohlášení z Ulan Bátaru přis přispělo výrazně k připomínce 20. výročí ASEMu a Dámy a pánové, spolupráce mezi zákonodárci a členy ASEMu eh, sehrálo důležitou roli v posilování multilaterálního partnerství. Na tomto setkání eh, poslanci Asie a Evropy se sešli, aby diskutovali o tom, jak klimatické a ekonomické, pardon, ekologické změny eh, ovlivňují hospodářství a vůbec vůbec eh, globální změny. Jsou to výzvy, které jsou relevantní i pro Mongolsko. Dnes Mongolsko čelí mnoha změnám a komplikovaným rozhodnutím. Zejména se musíme eh, naučit, jak účinně využít výnosu eh, z přírodních zdrojů, jak opatrně investovat a zajistit udržitelný rozvoj. Mongolský parlament hodlá nadále rozvíjet mezi parlament parlamentní vztahy a chce přispívat k aktivitám regionálním a eh, mezinárodním parlamentním institucím. Usilujeme o šíření a rozvoj pragmatičtější spolupráce směrem k účinnějším výsledkům ekonomických hospodářské, politické a sociální sféry. A proto Mongolsko eh, věnuje maximální pozornost tomuto evropsko-azijskému partnerství. Eh, přeji všem úspěšné jednání a děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní chci vyzvat eh, předsedkyni bangladešského parlamentu paní Shirin Sharmir Shoturi. Vážený, vážená paní místopředsedkyně Evropského parlamentu, paní Hautala, vážený eh, předsedo australského senátu, vážený eh, eh, Eh, pane předsedo mongolského parlamentu, vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové ASEPu, eh, vážení delegáti, excelence, dobré ráno. Je pro mě velkou ctí a velkou radostí účastnit se desátého zasedání Azijsko-Evropského parlamentního partnerství v Bruselu. Jsem ráda, že se tohoto fora mohu zúčastnit, které přispívá k procesu přímého dialogu mezi zákonodárci Azie a Evropy. Jsem rovněž potěšená, že zde mohu zastupovat bangladešský parlament na tomto prestižním fóru je to nejzranitelnější země, nejovlivněnější klimatickými změnami. Eh, jsem vděčná a SEPu a Evropskému parlamentu za uspořádání eh, této chválihodné akce. Dnes se zaměříme na klimatické změny, jejich dopady a výzvy. Tři důležité aspekty ekologických výzev. Bezpečnost, migrace a ekonomika budou vlastně eh, jádrem tématem diskuse. Klimatické změny jsou velkou výzvou a hrozbou planety a našich životů. Má to velké důsledky na rozvoj ekonomiky. Klimatické změny má dopady na ovzduší, bezpečnost potravin, příbytky. Eh, adaptační akce na klimatické změny jsou nezbytné pro zajištění odolnosti růstu a udržitelnost rozvoje. A proto je nezbytné, aby Evropské a Azijské parlament momenty společně vytvářeli smysluplné partnerství a aby se tak přizpůsobovali a vytvářeli společné plány a efektivní globální kooperaci. Musíme zdůrazňovat multilateralismus jako nejefektivnější metodologie, metodologie řešení klimatických změn, obchod řešení konfliktu potravinové bezpečnosti, uprchlické krize, migrace, všech problémů, které přesahují národní hranice. V propojeném světě jsou eh, kolaborativní úsilí nezbytné. Azijsko-evropské parlamentní partnerství je velmi významné, protože parlamenty jsou reprezentativní instituce. My, poslanci parlamentu, jsme zástupci lidí a proto máme eh, jako povinnost eh, vnášet do životu lidí pozitivní změny. Naše role a vliv na vlády nás uspůsobuje dosahovat nebo pomáhat lidem dosahovat jejich eh, eh, plány a cíle. Můžeme zajistit lidem bezpečnost v živobytí a můžeme naplňovat jejich životy lidskou důstojností. Tato jedinečná role, kterou máme a potenciál, který máme v Eh, Asii a Evropě je důvod, proč se eh, musíme sjednotit a eh, propojit a usilovat o vytvoření bezpečnější planety. Musíme formulovat politiku, musíme zajistit jako parlamenty, abychom postupovali společně jako globální rodina a na nikoho nezapomněli. Spojme tedy naše úsilí, naše snahy,

Snažíme se eh, bojovat proti emisím skleníkových eh, plynů, Snažíme se rozvíjet zelenou ekonomiku. ASEP může být prostředníkem eh, v dosahování také environmentální parlamentní diplomacie. Už se nám podařilo vytvořit rámec, pařížský rámec, který by měl být naplněn životem. ASEP může sehrát aktivní roli a přesvědčovat všechny všechny zúčastněné strany, aby eh, rovněž byly aktivní například při snižování eh, globální teploty. Eh, právě ve světle pařížských dohod a cílů udržitelného rozvoje. Bangladeš věří, že efektivní implementace pařížských dohod je kolektivní odpovědnost pro společnou prosperitu a, a e, financování e, mechanismu, jako například Zelený klimatický fond, e, je podfinancován. Je zapotřebí vytvořit společný kvantifikovaný cíl, včetně klimatického fondu. Vytváření důvěry mezi jednotlivými stranami je nezbytné nezbytné. Již proběhly tři roky od pařížských dohod a my musíme eh, posílit a urychlit pokrok eh, je nutno zdůraznit nezbytnost podpory zranitelných zemí, zejména pokud jde o podporu technologií. Je důležité zejména pro zranitelné země, aby jednotlivé subjekty finančního mechanismu eh, eh, vytvořili eh, jednodušší procesy pro čerpání finančních zdrojů, tak aby naplňování finančních dohod, pardon, pařížských dohod životem bylo snažší Pouze eh, tak uspějeme eh, v eh, dosahování pozitivních změn. Planeta je naším domovem a proto bychom měli zajistit její bezpečnost. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, paní doktorko Šatfuri. A my skutečně postupujeme dobře v čase. Na závěr budeme mít příležitost ještě vyslechnout si názory jednotlivých poslanců a delegátů sice kolem půl dvanácté a nyní bych chtěl vyzvat místo předsedu zahraničního výboru eh, Lidového kongresu Číny, pana eh, Zhang Shuye, aby se ujal slova. Dámy a pánové, vážení kolegové, Nejdříve bych vám chtěl předat pozdravy od našeho národního kongresu. My bychom také vám chtěli poděkovat za skvělou přípravu tohoto kongresu, tohoto setkání a chtěli bychom také eh, poděkovat především Evropskému parlamentu. Eh, toto je desát té setkání sepo kde se zabýváme závažnými výzvami globálního charakteru, protože především klimatické změny jsou mimořádně důležité pro nás, pro všechny. To souvisí také s tím, že přírodní katastrofy nejenom ničí naše přírodní prostředí, ale také vedou k velkým problémům. To je například narušení zemědělské výroby, také dochází k velkým suchům a proto lidé se také stěhují z určitých oblastí. V minulém eh, roce tedy v průběhu letošního léta se konaly, se odehrály vlny veder po celé severní polokouli. A e, tady dochází k extrémním klimatickým podmínkám a dochází také k velkým požárům a k dalším událostem. A klimatické změny se tedy nebudou dotýkat pouze generace, budoucích generací, ale je to hrozba eh, dneška pro nás, pro všechny. A právě proto musíme něco udělat, abychom mohli dobře těmto klimatickým změnám čelit. Nejdříve se musíme především spojit Eh, a mm, musíme společně bojovat proti klimatickým změnám, protože tato planeta je naše a všichni jsme na stejné lodi jestliže však budeme postupovat eh, tradičním a zastaralým způsobem a nebudeme postupovat společně a globálně, pak poškodíme nás všechny my musíme se zhostit naší zodpovědnosti a spolupracovat. Musíme vytvořit globální systém zprávy, který bude zaměřen na vzájemně výhodnou spolupráci, která bude výhodná pro budoucí generace. Za druhé, my musíme plnit naše společné závazky a také plnit eh, mezinárodní pravidla. Eh, Pařížská dohoda je důležitá pro nás, pro všechny a musí být implementována. Eh, v rámci pařížské dohody máme všichni své závazky, které musíme plnit. Rozvinuté země by také měly poskytnout rozvíjejícím se zemím nástroje na boj proti klimatickým změnám a rozvíjející země by měly především vzájemně spolupracovat. A za třetí, my by bychom měli především propojit boj proti klimatický, klimatickým změnám s ekonomickým rozvojem, protože e, tyto dvě nádoby jsou propojené a musíme se v této oblasti zaměřit na obnovitelnou energii a také na obchodování s emisemi a také s uhlíkem. My musíme koordinovat náš boj proti klimatickým změnám a musíme také plnit eh, rozvojovou agendu 2030. Nemůžeme již postupovat eh, dále tak, jako v minulosti. A za čtvrté, musíme vytvořit společnou bezpečnost proti rizikům. Měli bychom vytvořit novou vizi bezpečnosti. A bude to společná komplexní strategie, která bude řešit všechna různá rizika propojená s klimatickými změnami, což je například migrace a také ekonomický úpadek. Mezinárodní organizace by měly plnit své závazky a měly by pomáhat rozvíjejícím se zemím v boji proti přírodním katastrofám a také pomoci těmto zemím budovat kapacity. Také se musíme zaměřit eh, na lepší zprávu eh, migračních toků. Je, Čína má 1,3 miliardy obyvatel a také velice trpí klimatickými změnami. Čína Mm, chce prosazovat eh, cíle trvalého rozvoje. A také Čína dělá různá opatření, například v oblasti energetiky. Zvyšujeme energetickou účinnost a snažíme se o e, zlepšení e, naší dopravy a snažíme se především o rozvoj v oblasti nízkouhlíkové dopravy. A náš lidový kongres také schvaluje legislativu v této oblasti Například je to zákon o obnovitelné eh, energie, o tak, také zákon o lesnictví a tak dále. My také pracujeme na zákoně o klimatických změnách. My jsme již udělali velký pokrok v boji proti klimatickým změnám, protože v posledních pěti letech se snížila například spotřeba vody o více než 20 a také se snížila spotřeba uhlí o 8 A o, 3 o 6 se zvýšila spotřeba čisté energie. A také jsme rozšířili naše lesní plochy a také se snížila úroveň vysokého znečištění vzduchu ve velkých městech o 50 Čína také sehrává aktivní roli v mezinárodní spolupráci proti klimatickým změnám. My se podílíme na mezinárodních hnutích a také se snažíme uskutečňovat všemi silami pařížskou dohodu. My nadále implementujeme tuto dohodu v konkrétní konkrétními kroky. My pracujeme v různých orgánech, kde spolupracujeme s dalšími azijskými zeměmi. V roce 2015 náš prezident na pařížské konferenci prohlásil, že Čína eh, vytvoří deset eh, průmyslových parků zaměřených na zlep, Už žívá na, na, zaměřené na zlepšené využívání energie. My um, máme těchto deset projektů a uh, tyto projekty realizujeme s různými zeměmi v azijském prostoru, jako například s Větnamem a Mongolskem euroazijské země jsou obětmi klimatických změn a také je velice důležité, aby bojovali proti těmto klimatickým změnám. My očekáváme, že národní zástupci také dále posílí své úsilí v tomto boji. Čína je ochotná propojit své síly s euroazijskými eh, zeměmi, tak my chceme také se účastnit mezinárodních eh, kroků, tak abychom eh, opravdu uspěli v boji proti klimatickým změnám a vytvořili trvalý mír. Thank you, Mr. Chang. Now, we do have a... Děkuji. Nyní, než přejdeme eh, k první formální specifické formaci. Máme pár eh, minut, takže pokud eh, někdo eh, chce využít této příležitosti a rád by zmínil krátké stanovisko, tak nyní máte možnost. Pokud ne, tak dám slovo paní Tala aby otevř, abychom zahájili tedy tu první specifickou část a děkuji vám ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. A nyní mi dovolte, abych zahájila eh, tu část, kde budeme diskutovat o klimatických eh, změnách a výzvě pro multilateralismus. Eh, ráda bych řekla, že jsem vel, že s potěšením kvituji, že tady bylo, zazněla celá řada zajímavých příspěvků a nyní máme rovněž několik řečníků, kteří se vyjádří. Pan Joe Linen za Evropský parlament, který připravuje návrhy týkající se klimatických změn a rovněž je předsedou delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Čínou. Takže eh, velice relevantní osoda, eh, osoba za náš parlament. Následně pan Scott Ryan, eh, předseda australského senátu, ten tady zůstane, a paní Carmen Ileana Mihalescu, Eh, místo předsedkyně eh, poslanecké sněmovny rumunského parlamentu, eh, paní Rosemaria Romero Sanchez, která zastupuje poslaneckou sněmovnu Španělska, Mauri Pekarinen za finský parlament a rovněž Funko Tien, místo předseda Národního schromáždění Větnamu. A Ajay Kumar Mishra, Luxamba, Indie. A jakmile eh, všichni řečníci tady budou, tak budeme moci začít. Mohla bych navrhnout, eh, že bychom po eh, této části udělali společnou fotografii, takže prosím, až skončí tato část, neopouštějte sál. Mm So I'd like to um, uh, ask that the speakers would... Požádala bych řečníky, aby se vyjádřili v rozmezí 5-7 minut. Eh, je vás celá řada a následně bude eh, mnoho prostoru na otevřenou diskusi v rámci jednotlivých odpoledních panelů. Eh, pan Joe Leinen, eh, zpravodaj Evropského parlamentu ohledně klimatických změn a předseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Čínou. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové z Asie a Evropy, je pro mě skutečně potěšením, že můžeme řešit problematiku klimatických změn na tomto zasedání a jsem. Já jsem eh, byl v roce 95 na COP1 v Berlíně eh, po eh, dohodě z RIA a nyní máme COP24 v Katovicích Eh, času uběhlo hodně a eh, naštěstí existuje již širší konsenzus v tom smyslu, eh, že tento problém boje proti klimatickým změnám je náš společný problém pro celou planetu. Bohužel v, to, v této době, kdy potřebujeme multilateralismus, je toto některými spochybňováno eh, a oni chtějí svojí vlastní cestou a to je pro nás opravdu velká výzva, protože eh, klima eh, a atmosféra, to je náš společný statek, ten nepatří žádnému jednotlivci, je to součástí toho globálního systému nás všech a já jsem tedy velice rád, eh, že i přesto, že eh, americká vláda eh, odstoupila od dohody, všichni ostatní potvrdili, že budou pokračovat v implementaci pařížské dohody. Myslím, že Evropa a Ázie z různých důvodů mají svůj díl odpovědnosti, který eh, musí nést. Eh, Evropa před 200 lety proběhla industrializace, eh, začala na tomto světadílu a následně se více či méně rozšířila s ekonomickým modelem do celého světa a ten ekonomický model se musí změnit, nemůže přežít 21. století s 10 miliardami lidí. Je těch ekonomický, eh, ty ekonomické výstupy jsou eh, různé a Ázie eh, představuje největší část světové populace, ekonomika v Ázii roste, takže máte velkou příležitost tedy k modernizaci a proto ta problematika je opravdu velice relevantní. Asi jste viděli, Eh, že jsme víceméně dokončili eh, naši práci, pokud jde eh, o cíle pro, do roku 2030. Máme legislativu ohledně obnovitelných zdrojů, energetická účinnost, směrnice o účinnosti budov. Nyní řešíme problematiku emisí, nulové emise takže eh, jsme odvedli obrovský kus práce pro následující dekádu a eh, komisař pro klimat eh, mohl zmínit, že chceme jít nad rámec našeho pařížského závazku. My jsme se zavázali, že snížíme emise o 40 do roku 2030 a legislativa, tak jak ji máme, ty výpočty vedou k tomu, že by to mohlo být 45%, eh, takže bychom měli dosáhnout lepšího výsledku. Rovněž proběhne eh, fáze revize, budeme eh, revidovat v roce 23 ta rozhodnutí, takže je tady určitý prostor jít dál. Já jsem byl spolu s pravodajem to, co tady nazýváme klimatické diplomacie a v rámci multilateralismu eh, samozřejmě musíme mít diplomatické politické dohody, nemůžeme nikoho nutit, eh, musíme eh, přesvědčovat a budeme doufat, že všichni budou následovat. Klimatická di- diplomacie na úrovni EU to znamená, že chceme posílit naše úsilí a budeme hledat partnery pro čistší technologie, partnery eh, pro klimatické aliance, eh, pro eh, takové předvojové skupiny a mm, nemusí to být na vládní úrovni, může to být na lokální úrovni, úrovni měst, úrovni společností, úrovni občanské společnosti, pokud bych měl zmínit jenom pár příkladů. A my jsme požádali komisi a službu pro vnější činnost, aby tu politiku eh, v oblasti eh, klimatu eh, zjednodušila, aby ji provázala i s těmi ostatními politikami, ať už je to průmyslová, obchodní, politika v oblasti zemědělství, rozvoje. A my v rámci EU tedy chceme znásobit to úsilí. Já se velice těším na tu diskusi, a doufáme, eh, že Evropa a Asie budou takovými dvěma eh, pilíři, eh, které potáhnou svět ku předu, tak abychom ji mohli předat našim následným generacím, a které následně ocení to, co jsme dnes rozhodli. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Joe. Uh, it was... Děkuji, Joe. Eh, bylo velice zajímavé si vyslechnout, eh, že jste byl v Berlíně na COP1, já jsem byla na COP2. Eh, A nyní mi dovolte obrátit se na spolupředsedajícího, který bude hovořit za australský senát. Scott Ryan, prosím. Thank you very much for that introduction. Um, welcome all and, and... Eh, děkuji mnohokrát, děkuji za tu příležitost vyjádřit se tady jménem svých eh, kolegů za australský parlament. Eh, samozřejmě klimatické změny představují celou řadu rizik ekonomických, společenských, je to velká multilaterální výzva. V květnu tohoto roku eh, se na to eh, náš senát zaměřil, měli jsme specifickou eh, zprávu ohledně dopadu klimatických změn na australskou bezpečnost. Je to velká hrozba, je třeba posílit odolnost a představuje to i bezpečnostní riziko. Je to velké riziko pro bezpečnost, pro vodohospodářství, energetiku, potraviny, Eh, čekáme, že se budou měnit environmentální podmínky a eh, budou se posilovat extrémní klimatické podmínky. Eh, to povede k narušení stability a k nárůstu konfliktu a k nelegální migraci. Pokud je o klimatické změny jako takové, je to obrovská výzva. Eh, budou mít eh, disproporční negativní eh, efekty pro celou řadu regionů. Především ostrovní oblasti budou velice narušeny a v Tichomoří, politická eh, stabilita eh, právě s tímto úzce provázána, eh, je to otázka naší národní bezpečnosti a celá řada australských vlád se snaží řešit tyto hrozby, tuto problematiku. Máme bílou knihu, která vedla k závěru, že dojde k výrazným narušením eh, udržitelných zdrojů vody, eh, potravy a tak dále. A je třeba řešit eh, celou řadu tedy těchto otázek koordinovaným multilaterálním přístupem. A je třeba zvolit tedy integrovaný přístup. Eh, Austrálie se zavázala v rámci pařížských eh, dohod eh, snížit o 26 až 28 emise do roku 2030. Myslíme si, že to je reálné, odpovědné, dosažitelné a australská vláda se zavázala rovněž k mezinárodní spolupráci v boji proti klimatickým změnám. Máme celou řadu eh, platform a nastavených eh, eh, rámců pro období 2015 až 30. Boj proti klimatickým změnám, to Tady budeme muset poskytnout celou řadu pomocných programů. Investovali jsme obrovské částky a zaměřujeme se na jednotlivé oblasti v Tichomoří. Ty hrozby jsou v různých oblastech, je třeba tedy investovat do hospodářských politik, sociálních politik, zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, do posilování struktur. Rád bych to uzavřel tím, že Eh, musíme sehrávat významnou úlohu. Eh, parlamenty eh, sehrávají právě tu kritickou úlohu při hledání koncenzu, při čelení těmto výzvám a nastavování priorit. Celá řada těchto problematik nás budou, se jimi budeme zabývat dlouhou dobu a já vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám, pane Rajane, A nyní bych chtěl požádat paní Carmen Iliana Mihalesku, místo předsedkyní um, sněmovny poslanců rumunského parlamentu. Děkuji vám. Já bych také chtěla poděkovat za příležitost eh, promluvit na tomto shromáždění. Všichni si uvědomujeme, že klimatická, klimatické změny jsou uh, hlubokým zásahem s dlouhodobými uh, účinky Eh, klimatická změna eh, ohrožuje globální stabilitu a bezpečnost, má to eh, lidské důsledky na migraci, na konflikty, nemoci a tak dále. Nejzranitelnější jsou samozřejmě ti chudí. Klimatická bezpečnost je proto klíčová v našem propojeném světě. Naše národní bezpečnost se týká bezpečnosti lidí na celém světě. Naše společné úsilí řešit klimatické změny může zachránit životy a posilovat chudé komunity a současně zajistit míromilovenější budoucnost. Vyžaduje to účast všech relevantních hráčů na globální úrovni státu, podniků, podniků, eh, občanské společnosti, iniciativ na všech úrovních zahraniční politiky, ekonomiky, eh, životního prostředí a tak dále. Je nezbytné zachovat dynamiku a uspůsobit všechny prvky a faktory tak, abychom naplňovali eh, pařížské dohody ratifikace pařížských dohod 2017 stvrdila eh, také eh, rumunské odhodlání přispět svým eh, dílem a Rumunsko je spolu sponzorem usnesení, příslušného usnesení OSN a, a um, politika z toho vyplývající je promítnutá do našich zákonů. příspěvek Rumunska k naplňování pařížských dohod je součástí eh, našich tedy právních předpisů. My dodržujeme transformační eh, návrhy a eh, jejich implementaci. To nám také umožňuje eh, držet krok s konkurenceschopností evropského průmyslu. Eh, zdůraznila bych následující aspekty týkající se klimatických změn v souladu s pařížskými dohodami. Za prvé dlouhodobá vize nezbytného přechodu, promiňte, paní Mihalčesku, abychom eh, tady zajistili dobrou komunikaci, říká paní předsedkyně, mohla byste prosím eh, zpomalit vaši dikci a to je doporučení pro všechny řečníky. Mm, je nutno zajistit tedy kvalitu kvalitu tlumočení a komunikace, ale někdy rychlost vašich projevů je příliš vysoká. Takže pokusím se zpomalit. Hovořím zde o určitých aspektech týkajících se pařížských dohod. Za prvé dlouhodobá vize eh, nezbytného přechodu k eh, nízkoemisním skleníkovým plynům v kontextu eh, udržování udržitelného rozvoje a vymícení chudoby ve světě. Za druhé vytvoření dlouhodobých cílů v rámci pařížských dohod a omezení teploty pod nebo zvyšování teploty pod 2 stupně Celsia a účast mm, nebo spoluúčast eh, národních vlád na plnění těchto cílí, cílech mobilizace finančních eh, zdrojů, eh, tak aby i rozvojové země se mohly podílet na dosahování těchto cílů implementace opatření eh, k využívání eh, opatření eh, doporučení státních subjektů, pokud jde o politiku in various areas such as early warning system pohotovostní připravenost a prevence eh, nebo připravenost na eh, rizikové situace, rozvoj eh, globálních kvalitních cílů, pokud jde o adaptaci na klimatické změny, zvýšit adaptabilitu, odolnost a snížení zranitelnosti vůči klimatickým změnám státy se budou muset připravit na, eh, respektive připravit adaptační plány a eh, eh, také implementační opatření šíření globálního hodnotícího procesu mm, pokroku. Zdá se plní cíle na základě mm, monitorovacího systému a systému eh, hodnotícího a dále eh, stanovení specifických časových eh, limitů mm, tak, aby limity nebyly nižší než stanovené cíle Vážení kolegové, Rumunsko bude předsedat eh, prvních šest měsíců Radě Evropské unie E, naším cílem bude převzít e, e, toto téma klimatických změn a také v rámci COP24 budeme pokračovat v jednání o těchto témach, tématech a chceme zajistit dobrou implementaci programu v rámci cílů vyplývajících z pařížských dohod. Děkuji vám za pozornost a za příležitost zde promluvit. Děkuji vám, paní Miha Česku. A nyní s radostí mm, dávám slovo panu Mauri Pekaninovi prvnímu eh, místopředsedovi finského parlamentu. Máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, uplynulý říjen byl, byla předložena zpráva OSN podle níž stávající redukční závazky E, představují pouze třetinu toho, co musí být učiněno do roku 2030, pokud jde o redukční cíle. Pokud svět nebude schopen přijímat společná rozhodnutí, abychom změnili e, směr e, rozvoje, tak prohrajeme všichni, zejména ty nejméně rozvinuté země. A proto je zjevné, že v rámci úmluvy OSN o klimatických změnách z roku 1992 byly země rozděleny mezi rozvojovými a rozvinutými a podle toho si i vytkli cíle. Tyto cíle byly závazné pouze pro průmyslové země. Eh, rozvoj emisí eh, se od té doby drasticky změnil. Například eh, čínské emise představují 27 stávajících globálních emisí, Indie 7 a EU asi 10 mnoho zemí klasifikovaných jako rozvojových, rozvojové země v roce 92 dnes už patří k těm nejbohatším na světě. Podle me, mezinárodní agentury se e, některé škodlivé látky od roku 92 obsažené v emisích téměř strojnásobily. Emise e, na hlavu jsou stále ještě v Evropě vyšší než například v Indii. Dámy a pánové, E, svými vlastními akcemi se Evropská unie prokázala, že je možné prolomit korelaci mezi ekonomickým rozvojem a emisemi. Jinými slovy, emise poklesly, zatímco ekonomika e, nadále roste. Evropská unie je odhodlána pokračovat na této cestě cíl do roku 2030 je redukovat emise o 40 od roku 19 tedy ve srovnání s rokem 1990 stále ještě, ale v Evropské unii zůstává mnoho prostoru pro e, zlepšení a to tež platí pro zbytek světa. Pařížské dohody z roku 2015 ale skýtá naději pro budoucnost. Je to právně závazná úmluva, e, protože obsahuje globální opatření a také eh, cíle eh, týkající se všech zemí. Cílem je jak jsme již eh, slyšeli, omezit globální průměrnou teplotu o 2 stupně a zajistit tedy opatření, která zabrání zvyšování teploty o 1,5 stupně Celsia. Implementace této dohody eh, je eh, stále ještě předmětem jednání a také z toho plynoucí opatření prosinci se uskuteční ehm, e, návazná konference v Katovicích v Polsku. Otázkou tam bude, zdali průmyslové a rozvojové země ehm, mají být ehm, rovnoměrně zavázané předkládat zprávy o svých omisích a e, podrobovat tedy e, svůj vývoj stejnému hodnocení. Některé země jsou nadále toho názoru, že eh, rozhodnocení těchto eh, velmi různých ekonomik má být odlišné. Pokud eh, dohody budou podléhat stejným pravidlům, anebo dvěma různým sadám pravidel, tak eh, to se ukáže v budoucnosti. Podle pařížských dohod každá země musí plánovat a implementovat eh, snižování svých emisí a také vykazovat eh, svůj pokrok mm, samostatně. Ještě bych chtěl připomenout, že před rokem prezident Trump ohlásil, že Spojené státy americké se stáhnou, stáhnou z eh, pařížských dohod. Prezident Trump popsal eh, pařížské dohody jako určitý chytrý systém eh, jiných zemí, který by měl jakýmsi způsobem eh, eh, obelstít eh, nebo, nebo zneužít Spojené státy americké. Ale tady jde skutečně o multilaterální rámec, který má snížit uhlíkové emise Eh, mnohé země eh, našeho kontinentu jsou velmi aktivními členy eh, v úsilí o snižování emisí. A to se týká jak Asie, tak Evropy. Mohli bychom nadále eh, zkoumat, která fóra se nejvíce hodí pro mm, prohlubování eh, naší spolupráce. Dále bychom mohli diskutovat o eh, dalším rozvoji kooperace v energetice. Finsko například rozvíjí spolupráci s azijskými partnery. Naši, naše hlavní expertíza jsou biopaliva a mm, mm, produkce bioenergie. Ostatně eh, eh, paliva eh, v dopravě ve Finsku představují podíl 20 Je to dokonce zakotveno v naší eh, legislativě a proto eh, tento podíl biopaliv eh, v dopravě přesahuje 20 ve Finsku jde také o inteligentní sítě a energetickou bezpečnost. I když pocházím z arktické země, s radostí mohu konstatovat, že vyvíjíme i inovace v solární energetice. Máme technologické týmy, které vyvolali už velkou pozornost v eh, finsko-azijských kruzích. Pokud máte zájem o hlubší spolupráci v těchto oborech, které jsem zmínil, eh, eh, rád ji podpořím v rámci svých Možnosti Dámy a pánové, sektor využívání půdy a e, lesnictví také e, hraje svou důležitou roli, pokud jde o pařížské dohody. A zde bych chtěl zdůraznit, že si musíme uvědomit, že emise CO2 také souvisí s využíváním fosilních paliv. A také eh, se zemědělstvím. Eh, udržitelné hospodaření a lesnictví je proto velmi důležité. Každá země světa je odpovědná za, využi- za udržitelné využívání svých zdrojů, aniž by tím poškozovalo eh, jiné země. My nevidíme důvod eh, chránit pouze naše lesy, jinými slovy, Eh, nechávat je nedotčené, ale poškozovat tím pádem jiné. Děkujeme. Děkuji vám, pane Pekarinene. A my jsme pochopili, že vyzýváte k lepší nadnárodní spolupráci. Než přijde na řadu další řečník, tak bych vám chtěla sdělit, že máme dostatek času na připomínky či otázky po prezentacích. A již tady máme první žádost o slovo eh, ze strany zástupce Polského senátu. Takže prosím, připravte si své připomínky a otázky k diskutovaným tématům. A nyní bych chtěla vyzvat eh, paní Romero Sanchez, zastupující eh, španělský senát. Děkuji vám, dámy a pánové, jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit tohoto desátého mimořádně důležitého setkání ASEP. Tato konference nám nabízí každé dva roky možnost vyměňovat si názory o mezinárodních tématech a také vyměňovat si zkušenosti a dále také hledat společná řešení otázek, které řešíme v našich parlamentech a také snažit se tímto způsobem zlepšit eh, život našich občanů. Azie a Evropa jsou největší hospodářské subjekty na světě a také obchodní toky mezi našimi kontinenty jsou velmi vysoké a já se domnívám, že v budoucnosti máme před sebou velký růst. Nyní hovoříme o klimatických změnách a o výzvách pro multilateralismus. Jak můžeme podporovat v našich zemích politiku na podporu boje s klimatickými změnami a jak můžeme také zlepšit odolnost našich států a zemí. Já se chci zaměřit především na podporu oběhového hospodářství a také na vůdčí roli Asie a Evropy v tomto procesu. Jestli jde o to, abychom e, používali, využívali kritéria k oběhového hospodářství, e, což také zlepší zaměstnanost v našich zemích. My bychom oběhové hospodářství měli pochopit jako šanci, která je prospěšná pro všechny. Pokud se týče využívání surovin a také rozvojových tendencí, tak tady můžeme vyvodit následující závěry. Mezi lety 2008 až 2020 se snížila využitelnost surovin o 50 a Také se tímto způsobem snažíme snižovat využívání fosilních paliv a také se snažíme především se zaměřit na vyšší energetickou účinnost. My jsme v příslušném období také snížili vznik odpadu a snížili jsme ho o 30%. A to se týká tedy Španělska, zatímco v celé Evropě došlo ke snížení odpadu pouze o 8%. A my se snažíme o zapojení všech subjektů eh, do oběhového hospodářství. My se snažíme vypracovávat společné strategie společně které lze pak efektivněji implementovat. Harmonogram se musí zaměřit na nejdůležitější výzvy, které jsou před námi. Především je třeba dále rozvíjet legislativu. Je důležité, aby všechny nástroje na mezinárodní dohody a úmluvy obsahovaly i ekologické dimenze. Například se také musíme eh, věnovat eh, daňovým pobídkám, které musí zohlednit nové ekologické modely. Eh, tím se dostávám k jednomu závěru, který chci formulovat jako výzvu. Chci vyzvat všechny účastníky, aby brali vážně odpovědnost, velkou odpovědnost našich orgánů, tedy legislativních orgánů. Změna paradigmatu musí být, se také musí projevit v naší činnosti. Protože tento proces nabídne Asii a Evropě být, sehrát vůči roli v tomto procesu. Já jsem přesvědčena o tom, že naše země budou vzájemně dobře spolupracovat na zvládnutí této výzvy, protože když zvládneme tuto výzvu, pak Eh, tyto změny budou také ve prospěch našich dětí. Thank you very much, Missy. Děkuji vám, paní Romero Sanchez. Vy jste nám ukázala, jak je důležitý ekonomický přechod a ekonomická transformace. Je důležité, že jste také zmínila oběhovou ekonomiku. Nyní bych chtěla pozvat pana Jena k místo předsedu Národního schromáždění Větnamu, aby se chopil slova. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Eh, klimatické změny jsou hrozbou pro všechny země, pro celé lidstvo. Takže jsem velmi rád, že se právě těmito klimatickými změnami a výzvami zabýváme. Musíme se zaměřit především na dopady klimatických změn a tyto řešit. To tyto eh, tyto klimatické změny eh, se netýkají pouze národních rámců, ale vedou k multilaterálním výzvám, protože právě proto musíme zlepšit eh, naši mezinárodní spolupráci tak, abychom také mohli řešit sekundární projevy klimatických změn, jako je například migrace. Dámy a pánové, my můžeme být hrdí na náš příspěvek k řešení klimatických změn za posledních 20 let, neboť my se především snažíme eh, globálně a trvale udržitelně spravovat přírodní zdroje, především vodní zdroje. Klimatické změny mají eh, dopad především na život a budou mít dopad především na život budoucích generací. Větnam je jednou ze zemí, která je těžce postižena klimatickými změnami, včetně Mekongské delty, která je jednou ze tří největších delt eh, ve světě eh, vzhledem ke stoupajícím hladinám. A nyní také dochází k přírodním katastrofám, jako jsou záplavy, a také eh, přírodní katastrofy. Vietnam si uvědomuje, že klimatické eh, změny musíme vyřešit, protože se týkají života budoucích generací. My eh, Vět nám nabízí mnoho aktivních eh, řešení tohoto problému a také jsme součástí různých mezinárodních dohod a jsme jednou ze zemí, která podepsala pařížskou dohodu. Máme tedy také národní plán pro implementaci pařížské dohody a my především také se zaměřujeme na to, aby ekologické cíle se staly součástí mezinárodních dohod v oblasti ekonomiky. Jde o to, abychom dosáhli eh, cílu trvale udržitelného rozvoje. My také e, jsme hovořili o klimatickém programu na několika konferencích v průběhu tohoto roku. já eh, si dovolím předložit následující doporučení. Eh, za prvé, vytvořit síť eh, mezi parlamenty, poslanci a také experty v této oblasti, tak abychom zvýšili klimatickou odolnost. Za druhé, my hodláme posílit monitorování provádění mezinárodních závazků především agendy 2030 a Kyotského protokolu a pařížské dohody. A za třetí podporujeme návrh Evropského parlamentu z který byl předložen v rámci OSN, aby se rozvinul další dialog mezi mezinárodními subjekty na globální úrovni. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, uh, Mr. Fong, Děkuji mnohokrát za tyto velice hodnotné příspěvky. A nyní dám slovo poslednímu řečníkovi, pan Ajar Kumair Misha z Indie. honorable chairperson delegates ladies and gentlemen Dámy a pánové, At the outset, let me express my sincere thanks. Dovolte mi abych eh, velice poděkoval za příležitost vyjádřit se eh, na tomto zasedání. Je to pro mě velkou ctí. Velice oceňuji Evropský parlament za to, že hostí toto desáté zasedání eh, parlamentního partnerství Azie Evropa a že si vybralo téma klimatických změn což je velice palčivý a významný problém pro celé lidstvo. Through this forum, I would like to convey. Prostřednictvím tohoto fora bych chtěl potvrdit, že Indie je připravena um, na všech úrovních čelit klimatickým změnám a přijmout různá opatření, tak abychom skutečně tuto problematiku mohli eh, vyřešit. Eh, je třeba eh, řešit otázky napříč spektry, a je třeba nést odpovědnost a posílit i klimatickou spravedlnost. Cílem je, abychom ochránili ty nejchudší a nejzranitelnější před riziky klimatických změn. V tomto kontextu mi dovolte říci, že je třeba zajistit eh, udržitelné návyky, udržitelnou spotřebu a chránit eh, přírodní zdroje. Rád bych eh, zdůraznil, že takovéto přístupy ve spolupráci a v kombinaci s moderními technologiemi jsou schopny čelit klimatickým změnám a přispět k programům hospodářského rozvoje. Dámy a pánové, pan Narendra Modi, premiér Indie, eh, bere velice vážně tuto problematiku klimatických změn. Eh, je třeba, abychom skutečně kontinuálně eh, měnili naše přístupy. Udržitelnost je pro nás naprosto klíčková, klíčová a je třeba zachovat přírodní zdroje pro naše budoucí generace. Je třeba eh, snížit dopady klimatických změn eh, a provést environmentální transformaci technologií ve všech oblastech. Co se týče pařížské dohody, skutečně musíme eh, nastolit duch eh, vzájemné spolupráce a vzájemné důvěry. Eh, úspěch eh, této dohody závisí na tom, do jaké míry země budou ty závazky brát vážně a budou spolupracovat s jednotlivými partnery na naplnění závazků. V tomto eh, kontextu bych rád zmínil, že je třeba vyvinout mezinárodní mechanismy, tak, a, abychom mohli sdílet eh, ty eh, užitečné technologie a přispět eh, k rozvoji environmentálních technologií. To by mělo přispět k naplnění cílu. Indie dělá, co je v jejich silách a, a bojuje proti klimatickým změnám. Jsme si vědomi našich závazků a e, je třeba, aby rozvoj a životní prostředí šly ruku v ruce. Jenom tak dosáhneme udržitelného rozvoje. Indie e, se chce podílet na rozvoji e, Mezinárodní solární aliance, která by měla působnost po celém světě a já doufám, že rozhodnutí a dnešní diskuse budou eh, velice užitečné a podaří se nám tedy čelit eh, efektivněji eh, společně globálním problémům klimatických změn a naše planeta tak bude zachována pro budoucí generace a bude to lepší místo pro žití. Tohle.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 I regret that we did not. Litujeme, že jsme neměli tlumočení do jazyka hindi, ale děkujeme vám. Několik ještě oznamů než přistoupíme k neformálnější části této diskuse. S radostí vám mohu oznámit, že eh, máme návrh konečného prohlášení, ten jsme projednali a bude eh, schválen, respektive přijat eh, zítra před 12. hodinou, před tedy závěrečným zasedáním. Ehm, bude to tedy přijato bez další debaty. Jsem velice ráda, že to bylo schváleno. Je to skvělé prohlášení. Také s radostí mohu oznámit, že řečníci ehm, si mohou nechat svá prohlášení nebo své referáty ehm, elektronicky ehm, vyvěsit na webových stránkách eh, zasedání ASEPu, anebo také vytisknout tak, aby eh, zanechali stopu svých vynikajících projevů. Eh, Mr. Bogdan Boruševič, the deputy speaker. Pan Boruševič, eh, náměstek, respektive místo předseda polského parlamentu má nyní příležitost se vyjádřit a samozřejmě budete i vy mít příležitost k diskusním příspěvkům. Ale nyní má slovo pan Boruševič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za udělení slova. My se ocitáme v situaci, kterou jsme zatím ještě neměli. Zatím ještě nikdo nespochybnil pařížské dohody, ale nyní to již spochybněno bylo velmi významným státem. Nikdy ještě debata nebyla znovu otevřena. Zda Eh, tedy eh, společný zájem eh, všech zemí odpovídá zájmům jednotlivých nebo každé jedné země. Ale nyní, zdá se, jsme dospěli do nové situace. Já bych chtěl prohlásit, že Polsko snížilo své emise CO2 a také emise skleníkových plynů je to obrovský, byl to obrovský ekonomický eh, úspěch, mm, protože naše ekonomika je založená na lignitu a eh, uhlí, eh, takže jsme nyní v situaci, kdy musíme zmodernizovat naše hospodářství tak, abychom také zmodernizovali proces spalování eh, eh, uhlí a také musíme investovat do zelené ekonomiky, do zelených technologií. Uhlí a lignit představují asi 80 a z, naše, z našich eh, nerostných eh, surovin a také eh, to má významný podíl na výrobě energií. Ve středním Polsku, podobně jako ve Finsku, eh, dochází ke klimatickým změnám. Vidíme to zcela zřetelně. Dochází k jasnému nárůstu teplot. Vidíme to na severu a také na jihu v rozmezí 700 kilometrů a pozorujeme to v průběhu 20-30 let. Také jsme zaznamenali extrémní povětnostní podmínky v Polsku, jaké e, zde nikdy nebyly. E, extrémní e, samozřejmě na evropské poměry, extrémní nikoli na azijské samozřejmě. Zaznamenali jsme tornáda, nesmírně silné větry před dvěma roky eh, vychr poničil obrovské eh, rozsahy lesů v severním eh, Polsku. Takže jsme zaznamenali klimatické změny na vlastní kůži. A letos v létě, obdobně jako jinde v Evropě, jsme zažili vlnu horka. Teploty dosahovaly až 30 stupňů Celsia. Zdálo by se, že se Polsko přesunulo do Středomoří. A to vše e, ústí do situace, kdy Sice i v minulosti e, lidé spochybňovali nutnost snižovat emise CO2, dnes tomu ale již e, tak není. O to více jsme zneklidněni, nasloucháme-li některým rozvinutým zemím, které začínají toto spochybňovat opět. Pokud bychom eh, měli jít tímto směrem, přijdeme o vše, čeho jsme dosud dosáhli a kdo ví, kde se najdeme za 20 let. Děkuji. Děkuji vám, pane Boruševiči. A nyní bych se chtěla zeptat, zda by eh, se někdo chtěl vyjádřit z azijských delegací, eh, protože nyní následuje další polský řečník, ale já bych uvítala, kdyby se nyní někdo přihlásil eh, za azijskou stranu. Ano, prosím. Já jsem z Filipín. Chtěl bych ještě zdůraznit, že Eh, naše závazky a povinnosti eh, musí odpovídat krizi. Klimatická změna je už zde a eh, zhorší se ještě více, když země se skutečně nesemknou a nebudou vytvářet skutečně seriózní dohody, eh, které povedou k konkrétním opatřením a zásahům i v podobě zákonů a právních předpisů, protože že eh, jinak to bude mít závažné globální dopady. Filipíny například emitují pouze 0,33 globálních eh, emisí eh, a přitom globální index rizik nás v roce 2015 zařadil na první místo znečišťovatelů. A zdá se, že tento že tyto, uka- tyto ukazatele jsou správné. V uplynulých 12 letech jsme zaznamenali mnoho katastrof, které jsou skutečně neslíchané. V roce 2016 masivní deště během deseti dnů um, několika milionů nebo tisíců kubických eh, metrů zabilo eh, mnoho tisíců lidí. Pouze o tři roky později, v roce 2009, eh, došlo k obrovským povodním v severní části země. Opět stovky lidí přišlo o život. O několik let později pak jsme zaznamenali tropické bouře, které během 24 hodin způsobily eh, velké škody a eh, zabili asi 400 lidí. Další tropické eh, bouře pak způsobily velké škody v Mindanao a a vyžádali si tisíce životů. Pouze o rok později následoval tajfun, který eh, spustošil eh, pobřeží v Mindanao a eh, dokonce 67 lidí zahynulo, ale to nejhorší přišlo rok později. Super tajfun Eh, pod názvem Hajan způsobil eh, nebývalé bouře a také záplavy eh, celých komunit. Asi miliardové škody byly způsobené a více než 6 tisíc lidí zahynulo a byly to skutečně eh, katastrofy, které si vyžádali život asi 11 tisíců eh, Filipinců. Je to tedy eh, země, která eh, přispívá k celkovým emisím světa eh, pouze 0,33 procenta. Takže zničující dopad těchto emisí u nás je globální, má globální důsledky. Eh, tak to eh, mm, vyhlíží a proto jsou nezbytné skutečně globální opatření, opatření přesahující hranice a kontinenty vyžadují se eh, reakce a opatření skutečně přesahující hranice kontinentu. Proto jsme vděční i za konferenci tohoto typu a apelujeme eh, na to, aby eh, naše domácí strategie odpovídali i našim strategickým cílům a pařížským dohodám. Chtěli bychom také apelovat na eh, rozvinuté země, aby se chopili vůcovství, pokud je o pařížské dohody cíl, eh, aby eh, teplota eh, nepřesahovala 1,5 respektive aby se nezvyšovala o 1,5 je nezbytný, abychom přežili. Klimatické změny jsou zde a mm, je to náš společný nepřítel. Musíme si navzájem pomáhat a podporovat se. Děkuji. Thank you. Děkuji vám za to, že jste nám také sdělili, sdělil tyto tragické zkušenosti, které jste udělali. Děkuji. Mohu nyní si vzít slovo? Máte otázku? Protože já tady mám ještě dva řečníky. Já mám jednu otázku. Já se chci zeptat. když se zabýváme touto obrovskou výzvou, jako jsou klimatické změny, které budou ovlivňovat eh, naši budoucnost. A eh, muž, jestliže nebudeme reagovat, pak se může stát naše planeta neobyvatelnou. Ale my si musíme v této uvědomit, že bychom si měli také utáhnout opasky a musíme si také uvědomit, že živočišná výroba poškozuje klima. My Eh, také si musíme uvědomit, že například především v rozvinutých zemích má jedna domácnost dvě nebo tři auta, mají velké byty, které se musí vytápět či chladit a tak dále. A my si musíme uvědomit, že klimatické změny jsou obra, mají obrovské dimenze. Jak budeme se chovat, to je také důležité. To je také téma, které by se mělo diskutovat dnes odpoledne na panelech. Já bych chtěla také zmínit, že tady máme delegaci z Indického kongresu a tato delegace je součástí eh, jejich eh, tedy týdenního pobytu. Tato delegace zde v Evropském parlamentu stráví celý týden a seznamuje se s prací Evropského parlamentu. Já mám ještě dvě žádosti o slovo a chtěla bych tedy vyzvat pana Čampolila, zástupce Idals, italského parlamentu, aby se chopil slova. Máme tady příslušného zástupce. Ano, děkuji, děkuji vám za slovo. Jmenuji se Giampolello. Dobré odpoledne přeji všem. Často se zapomíná na to, že hlavní příčina znečišťování životního prostředí a také klimatických změn je chov dobytka. Především se jedná o výkrmový dobytek, a například také mlečné výrobky jako sír jsou zodpovědné za tyto změny. Já jsem velmi rád, že jsem si vyslechl pozitivní údaje z Číny, ale právě v Číně existuje více než 700 milionů prasat, což je více než polovina celosvětového výkrmu prasat a tam se také vytváří eh, velké množství skleníkových plynů. A toto to již bylo také vědecky zdůvodněno. Je to 30 miliard tun CO2 a velká velká část pochází z výkrmu prasat. A také již Greenpeace poukazuje na to, že chov dobytka eh, může vést eh, k velkým zdravotním eh, problémům, především v souvislosti s antibiotiky. Takže jde tady také o to, že by neměly být dále podporovány chovy dobytka, protože dobytek Eh, a tedy chov dobytka a chov prasat vede k dalším ekologickým škodám. Evropské centrum pro prevenci chorob říká, že antibiotická rezistence je velkou nebezpečí pro zdraví. Já chci také citovat jednoho skotského vědce, který říká, že jestliže se bude nabízet méně živočišných produktů, takže toto pozitivně uh, eh, přispívá přispěje k eh, životnímu prostředí. Eh, takže perspektivní je pouze nabízet méně masa a mléka a já jsem proto. Také se ukazuje, že vegetariánství je velice zdraví prospěšné. Jestliže zde něco uděláme, pak můžeme také velice snížit eh, znečištění životního prostředí a tak můžeme lépe zachovat naši planetu. Děkuji vám. Děkuji vám. Toto je také debata, která se již v Evropě vede, že opravdu musíme ukončit nadbytečné využívání živočišných produktů po celém světě. A pak tady mám ještě jednu žádost o slovo a to je zástupce Polského senátu, a já bych ho chtěla požádat, aby hovořil dvě minuty, protože musíme ukončit naše zasedání. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zdůraznit, že dnešní debata je mimořádně důležitá a také témata, která diskutujeme, jsou mimořádně důležitá. Vyplývají z pařížské dohody a Pařížská dohoda je důležitá pro naši konkrétní politiku. My bychom se také měli snažit snížit skleníkové plyny, což dělá například Polsko. O tom hovořil již minulý polský řečník. My jsme ve snižování skleníkových plynů dosáhli mimořádných úspěchů. Snížili jsme je o 30%, zatímco cíl z Kyotského protokolu byl jenom 6%, takže my jsme na sebe velice hrdí. Ale vzhledem k tomu, Eh, vzhledem k našim národním možnostem můžeme dále tyto výsledky zlepšit. Ale také si musíme uvědomit, že fosilní paliva jsou pro naši ekonomiku důležitá. My jsme snížili skleníkové plyny tak, abychom nenarušili naši ekonomiku, protože naše hospodářství závisí na fosilních palivech, ale my zavádíme stále nové technologie a energetické zdroje, jako například solární a větrnou energetiku. Já bych vás také chtěl informovat o tom, že jsme za zavedli, eh, spustili tedy zákon o čisté energii eh, a v rámci tohoto zákona vynaložíme obrovské prostředky na zlepšení čistoty vzduchu a také čištění emisí. Eh, my především musíme spolupracovat Eh, v oblasti energetické účinnosti, ale musíme mít také spravedlivá pravidla pro všechny. Já bych chtěl zmínit, že na národní úrovni také Nord Stream je je pochybný projekt, protože nemá co dočinění s energetickou solidaritou. A další zasedání se bude konat v Katovicích a tam budeme moci o tomto tématu dále diskutovat. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. A myslím, že můžeme uzavřít tuto část musím říci, že to byla velice konkrétní eh, diskuse eh, ohledně tedy toho klíčového tématu eh, zasedání ASEP, udržitelný rozvoj a klimatické změny. Ve tři hodiny začnou paralelní panely a já doufám, že tam bude velice živá diskuse. E, v tuto chvíli bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli e, k tomuto panelu. E, doufám, že se aktivně zapojíte i do pracovních skupin a nyní navrhuji, abychom si udělali tradiční společnou fotografii, což by znamenalo, že Všichni byste se měli přiblížit eh, tady do středu eh, sálu a od jedné hodiny mm, bude v Jehudy Menuhin eh, sále podáván oběd. Je to v prvním patře této budovy. A prosím, buďte připraveni na odpolední zasedání od tří. Děkuji vám.